Okay, colleagues, welcome to this joint part of this meeting. Milí kolegové, vítám vás na eh, toto společné zasedání výboru AFET a DV. Eh, naposled jsme se setkali minulý týden, abychom eh, hovořili právě o zprávě a pozměňovacím návrhům kníh, o které dnes budeme hlasovat. Hlasování, které nás čeká, je opravdu dlouhé, ale podařilo se nám vypracovat hodně kompromisních návrhů. Eh, přeje si Augustín k tomu něco říct? Co by zpravodaj? Please, please pay attention now. Thank you. Solo quiero utilizar la palabra para Děkuji. Jenom jsem chtěl poděkovat spolu s pravodajce Eleně za skvělý konstruktivní přístup. Ono to původně vypadalo jako poměrně komplikované téma na výboru DV a podařilo se nám to ale dovést k úspěšnému závěru. Věřím, že výsledek bude něco, co vyplývá z celé přehršle zájmu na velmi těžkém tématu. Takže tolik z mé strany a dobrá, přejdeme tedy hned k hlasování. Začneme poznacím návrhem 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto sedmdesát sedm, sto sedmdesát osm, ty jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 130, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 131, kde pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, 131, zahajili hlasování. Můj stroj nefunguje. Už to jde. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 132, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To si překontrolujeme. 134, prosím. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto, ale bylo to těsné. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 152, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 167, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat. Takže zase 168 elektronicky. Hlasujte, prosím. Hlasovali jste, prosím? Končím hlasování. Schváleno. 169, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 193, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 197, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní přeskočíme na kompromis 7. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 223 a 224 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní máme oddělené hlasování u 241, takže první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Takže kontrolujeme první část 241. Elektronické hlasování je zahájeno. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. EPP má o jednoho navíc. Ano, zdá se, že nikdy to nestačí, ale končím hlasování a bylo to zamítnuto. Druhá část. 241, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 247, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 248, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 249, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 271, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 272, 273, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 274, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 276, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 277, 278, opět identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 279, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 292 a 304, opět identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 293 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 296, 297, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 300, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 302, 299, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 303, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Překontrolujeme si 303 elektronicky. Zdálo se mi, že někteří lidé eh, indikují eh, trošku se špožděním, takže pro jistotu jsme si to překontrolovali. Omlouvám se. Eh, kolegové ze, ze sociálních demokratů eh, mi nebylo jisté, jak mávají. Teď kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní přecházíme na 3-3-2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 333. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 334. Pro? Omlouvám se, překontrolujeme si 333. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Omlouvám se, to tedy je zamítnuto, zamítnuto. 334 pro, proti, zdrželi se. Opět si to překontrolujeme. Zahajuji hlasování 334. Hlasovali jste všichni, prosím. Bylo to minule těsné, takže prosím hlasujte. Končím hlasování. Zamítnuto. 335 ve dvou částech. První část. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si to. První část 335 elektronicky. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část 335. -ky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 336, 337, identické, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 338 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 339, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 339 elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 341, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní přejdeme dvě strany na 362, 363. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 3, 6, 4. To má zase dvě části. První část. 364, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si druhou část 364 elektronicky. To je tedy část nového eh, pana předsedy. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 458 odpadá, 366 kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 384. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 387, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 388, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 406 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 407 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 412 odpadá, takže 408, kdo je pro, proti, zdrželi se. Nikdo tady mm, se nehlásí, takže si to překontroluji. Prosím, zvedejte jasně ruce, eh, jak hlasujete. Eh, takže hlasovali jste všichni elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 409, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 410 ve dvou částech, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. Překontrolujeme si první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, máme o jednoho člena EPP navíc. Dobrá, už je to v pořádku, končím hlasování. Zamítnuto. Ani jste nepotřebovali ten hlas navíc. Druhá část 410, kdo je pro? Proti? Můžeme to udělat ještě jednou. Druhá část 410, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 422 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 423 pro, proti, zdrželi se, schváleno 424 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 425, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 428 pro, a to odpadá 428, takže kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 432 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Překontrolujeme si druhou část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Velmi těsně. 430, 1, 434, identické, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 435 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 436 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 437 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 450, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Překontrolujeme si to. Překontrolujeme si 450. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Čtyřista padesát jedna pro, a tady je opět dílčí hlasování, takže první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zase překontrolujeme si první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 453, 454 identické, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 456 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 457 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 459 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 460, 461 identické. Ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, překontrolujeme si. První část 460. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. A o té nehlasujeme, protože to spadá do kompromisu. Takže 462, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 463 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 464 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 465 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 466 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 467 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 477, 487 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 478 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 400 ta 79 pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si. 479 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 480 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 482 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 497 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, 497 elektronicky, prosím. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 498 pro, proti, zdrželi se schváleno, 499 pro, proti, zdrželi se schváleno, 500 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 501 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 508 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 509 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 510, 511, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 512 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 513, 514, identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 533 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 534 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale překontrolujeme si to. 534 elektronicky, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Máte k tomu připomínku? Ano, omlouvám se. Jenom prosím, eh, posuňte to, protože jinak vlastně naše hlasy nepočítají se. Eh, není to tam vidět na té kameře. Dobrá, dobrá, my to eh, požádáme pana kameramana, aby to zařídil. Kompromis 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 504 40, 481, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 541, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 542, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 543, 483, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 544, 484, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 545, 485, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 546, 486, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 547, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A už se dostáváme k úvodním ustanovením, tak už se blížíme ke konci. Takže kompromisace 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41, 42, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69. Um, ehm, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. a omlouvám se, 69, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, 75, zahají hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 76, kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme si to překontrolovat. 76. Bylo tady hodně těch, kteří se zdrželi, tak proto to bylo těžké. Ano, zamítnuto. Ono lidé taky zvedají ruce v různou dobu v závislosti na překladu. Takže teď 77, 74. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, pardon, proti, zdrželi se, schváleno. 103, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Citace 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh 2 spolu s pravodajů pro, proti, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní poznací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Oh, we're doing opinions from other committees now. I'd forgotten about those. Um... A ještě stanoviska, na ty jsme zapomněli. Tak hlasování. Eh, nejprve stanovisko výboru pro rozpočet, odstavec 3 pro, proti, zdrželi se eh, schváleno čtvrka, pro, proti, zdrželi se schváleno pětka, pro, proti, zdrželi se schváleno šestka, pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 7 padá, potom stanovisko Libe. Odstavec 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže odstavec 7 teď pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Teď oddělené hlasování odstavec 18 pro, proti, první část, první část odstavce 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme si druhou část odstavce 18. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování je u konce a je to schváleno. Teď odstavec 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. A musíme se přesunout k 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme si to. 33 stanovisko Libe. Takže teď je to překvapení, hlasování je zahájeno. Hlasování u konce a je to schváleno, i když těsně. Odstavec 34 pro, proti, Slyšeli se schváleno. Posuneme se k 36 pro, proti, Slyšeli se schváleno. A teď, kolegyně a kolegové, máme nový ústní pozměňovací návrh, který představili spoluspravodajové dám slovo Eleně Valenciano za spoluspravodaje. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velice stručně. Chceme zajistit, aby tato zpráva odpovídala současné situaci po rozhodnutích, které přijala Trumpova vláda. Přečtu to anglicky. Jsme velmi znepokojeni nedávným rozhodnutím administrativy USA, vlády USA, že vydala dočasný zákaz pro občany sedmi zemí s muslimskou většinou, zakázala jim vstup do země a dočasně pozastavila systém. Domníváme se, že tento typ diskriminačních rozhodnutí podněcuje xenofobní a diskriminační tendence. Nemu, e, není to zřejmě v souladu s mezinárodními smlouvami, jako je Ženevská úmluva, a může výrazně podkopat současné globální úsilí dosáhnout spravedlivého mezinárodního sdílení odpovědnosti za uprchlíky. Vyzýváme EU a její členské státy, aby projevili důrazný společný postoj ve smyslu ochrany mezinárodního ochranného systému a právní jistoty pro všechny dotčené občany, zejména občany EU. Takže to je ústní pozměňovací návrh, který předkládáme hlasování. Chce někdo něco doplnit? Ne, děkuji. Plně souhlasím s ústním pozměňovacím návrhem. Podepsali jsme to. Dobrá, takže hlasujeme o tomto pozměňovacím návrhu. Všichni, kdo jsou pro? Hlasy proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme si to. Takže kontrola hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. Schváleno s velkou většinou. Teď budeme hlasovat na závěr a půjde o jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je u konce. Schváleno značnou většinou. Gratuluji spoluspravodajům. Děkuji také za veškerou práci odvedenou na kompromisních návrzích. Díky tomuto hlasování bylo mnohem kratší, než mohlo být. Je to výsledek skvělé spolupráce. Děkuji vám.